když dovolíte, opět zahájíme naše zasedání a budeme se zabývat následujícím bodem. Je to otázka k ústnímu zodpovězení a týká se zásady subsidiarity a univerzálnosti sociálních veřejných služeb v Evropské unii. Zahájíme rozpravu. Nejdříve pan Olbricht má dvě minuty jako zpravodaj. Máte slovo. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Já chciałbym... Dámy a pánové, paní předsedající, rád bych upozornil na skutečnost, že otázka k ústnímu zodpovězení byla předložena na základě rozhodnutí Evropské komise Jedná se o to, jakým způsobem jsou eh, udělována eh, sociální, sociální bydlení v eh, Nizozemsku a jaké dopady mají pravidla pro sociální bydlení v jednotlivých členských státech. Musíme si uvědomit, že v jednotlivých členských státech se různým způsobem definuje sociální bydlení. V souvislosti se služb, mm, s veřejnými službami. A to proto, že zde jsou jednotlivá různá e, kritéria vztahující se k tomu, e, kdo má udělovat e, toto sociální bydlení a jaká jsou kritéria tedy pro kandidáty na sociální bydlení. V některých státech to jsou jak veřejné orgány, tak soukromé orgány, které udělují toto sociální bydlení. Druhou otázkou je, jaká máme společná pravda například pro strukturální fondy. Takže eh, proto já se ptám, zda pro sociální bydlení bychom neměli mít také jednotnou eh, definici, aby v Evropské unii platily stejné principy. Chystá se komise například eh, stanovit nějakou úroveň příjmu, která by byla jasným kritériem, jako je tomu v Nizozemí aby se na druhé straně neporušoval princip subsidiarity. Děkuji, paní Rol. Tři minuty. Eh, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěla hovořit o tiskovém prohlášení z 19. prosince ze strany komise v souvislosti s rozhodnutím, které bylo přijato právě k tomuto eh, rozhodnutí ohledně sociálního bydlení. Přečtu vám, je to citát. Rozhodnutí komise potvrdil dosavadní politiku v tom smyslu, že členské státy mají výrazný manévrovací prostor z hlediska stanovování podmínek ohledně sociálního bydlení v rámci veřejných služeb. To je citát. A moje otázka je, jak tato výpověď zapadá do skutečnosti, že eh, rozhodnutí komise stanovilo eh, pevný limit z hlediska Nizozemska, jak to souvisí také s principem přiměřenosti a subsidiarity. Chtěla bych se zeptat komise, že sice e, uznává formálně možnost vstupovat do otázek sociálního bydlení, ale zároveň zde se hovoří o maximálně 10% a o limitu 33 tisíc eur. A e, také se hovoří o tom, že jakmile se překročí o 10 tato hranice, tak to nebude zapadat do sociálního bydlení. Jakým způsobem toto vysvětlit z hlediska Nizozemska? A jak toto vysvětlit z hlediska měšování do subsidiarity? Jak to zapadá do principu subsidiarity a do práva členských států Eh, o kterých jste hovořili ve vaší výpovědi, kde jste řekli, že členské státy mají prostor pro to, aby stanovovaly podmínky ohledně sociálního bydlení a univerzálnosti sociálních veřejných služeb. Děkuji. A nyní paní Kastex má dvě minuty. Paní předsedkyně, děkuji. Já se také obracím na komisi ohledně tohoto ohlašování státní podpory eh, Nizozemsku. Evropská komise odpověděla tak, že řekla, že je nutné, aby se dodržovala pravidla hospodářské soutěže. Doporučovala hlubokou reformu sociálního bydlení a také sociálních veřejných služeb. Podle mého názoru se tak rozvinula restriktivní definace služeb veřejného typu. Komise uznává sociální charakter těchto veřejných služeb, ale zdůrazňuje, že by měly být definovány, cituji, v přímém vztahu k znevýhodněným sociálním skupinám a v důsledku toho nabídka sociálního bydlení v Nizozemsku byla přehnaně vysoká z hlediska potřeb těchto znevýhodněných sociálních skupin. Návrh reformy sociálního bydlení, tak jak to předložila holandská vláda, omezuje na 10 objem sociálních bytů, které mohou být eh, postoupeny jiným sociálním skupinám a stále se tedy používá prioritní řád. To znamená, že se zde spochybňuje poslání sociálních veřejných služeb v otázkách bydlení a také se spochybňuje nutnost eh, dodržovat eh, různé složení eh, držitelů těchto sociálních bytů. Proto bych se chtěla zeptat, na základě jakého právního ustanovení smlouvy je možné spochybnit univerzálnost sociálních veřejných služeb a na základě jakého právního základu je možné donutit nějaký stát k tomu, aby znovu eh, změnil definici z hlediska sociálního bydlení. Děkuji, pane komisaři, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Kastex. A nyní dávám slovo panu Andorovi, který bude hovořit za komisi. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, Tři otázky byly položeny. Zda komise názoru, že má být jednotná definice sociálního bydlení. Druhá otázka zásad subsidiarity a práva a univerzálního práva na bydlení. No, otázka příjmových limitů pro přístup k bydlení. Chci zdůraznit, že komise překládá velký význam sociálnímu bydlení. Sociální bydlení je klíčovým nástrojem pro sociální začlenění v Evropské unii. A v odpovědi na otázky 1 a 2 bych eh, chtěl říct si zcela jasně, komise nevynucuje definici a sociálního bydlení a ctí zásadu subsidiarity. Poslanci a poslankyně správně odkázali na rozhodnutí z roku 2005, pokud se jde o státní pomoc v oblasti ekonomického a sociálního zájmu. A poskytování takových služeb snižuje zátěž na veřejnou zprávu. Podle tohoto rozhodnutí podpora sociálního bydlení, která splňuje podmínky podle rozhodnutí, dostává preferenční zacházení, protože se na ní nevztahuje notifikace bez ohledu na příslušné částky, kterých se týká. A podle tohoto rozhodnutí tato výjimka se týká situace, kdy je sociální bydlení kvalifikováno jako služba v obecném sociálním zájmu. A je na každém členském státu, aby definoval rozsah sociálního bydlení v souladu s vlastními tradicemi, kulturou a státními zásahy. Chtěl bych také odkázat na sdělení komise z roku 2006 a 7, kde jasně zdůrazněna odpovědnost členských států a pravomoci, které náleží státům, pokud je o služby v obecném zájmu. Kromě toho, tento bod byl nedávno zdůrazněn v protokolu o službách v obecném zájmu. Avšak, vzhledem tomu, že pojem sociální bydlení to naznačuje, pokud bydlení to není v době obecné, ale je to bydlení, které splňuje určitá sociální kritéria. A podle rozhodnutí z roku 2005 se týká bydlení pro znevýhodněné občany, znevýhodněné sociální skupiny, které z důvodu různých omezení nemají přístup k bydlení podle tržních podmínek. A proto členské státy musí definovat cíle sociálního bydlení, aby sociální bydlení bylo přidělováno transparentně a aby se zabránilo tomu, aby ti nejpotřebnější byli vyloučeni z přístupu k sociálnímu bydlení. Existuje široký prostor pro stanovení cílových skupin pro systémy sociální bydlení. Úloha komise je omezená na kontrolu toho, zda nedochází k evidentním omylům v definici. Tento přístup byl potvrzen v rozhodnutí komise z prosince 2009, pokud je o sociální bydlení v Nizozemsku. A tento přístup je plně v souladu s článkem 34 Charty základních práv a svobod, která se vztahuje na sociální pomoc pro ty, kteří nemají dostatečné zdroje jasná definice sociálního bydlení rovněž eh, hovoří o tom, že není možné tuto podporu směrovat do jiných forem bydlení mimo rámec sociálního bydlení. Také v otázce 2 je zmíněno univerzální právo na bydlení. Jak už jsem řekl, bydlení se nerovná sociálnímu bydlení. Jasná, jasný nárok a principy přidělování pro sociální bydlení jsou ve prospěch příjemců a zajišťují správné čerpání veřejných prostředků. A v odpovědi na otázku 3, kde poslanci kladou otázku, proč přístup k tomuto typu bydlení je omezen na příjem, který je nižší než 33 tisíc euro, chtěl bych opět říct si zcela jasně, že neexistuje limit pro příjem, pro přístup k sociálnímu bydlení. Tato částka se může týkat jednoho členského státu Nizozemska, a je součástí změn zavedených nizozemskými úřady, aby národní sociální systém byl v souladu s pravidly pro státní podporu v Evropské unii. A jde o definování cílových skupin pro sociální bydlení v Nizozemsku. Komise neurčila žádné chyby v této definici sociální bydlení a proto schválila systém státní podpory v Nizozemsku. A doplňuji, že cílová skupina Nizozemsku je velmi široká a pokrývá 43 nizozemské populace podle těchto kritérií. Děkuji, pane komisaři. A nyní dám slovo zástupcům politických skupin za EPP, pan Van Nistelrooy na dvě minuty. Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Ocitli jsme se ve chvíli krize. Víme, že se snažíme e, zajistit sociální soudržnost a e, koexistenci různých e, sociálních skupin. A z toho možná právě vyplývají ty největší obavy, protože nám jde o chudé rodiny, které potřebují sociální bydlení. Zahájili jsme diskuzi v roce 2005, kdy situace byla celá odlišná. A mnoho kolegů a osob se teď zabývá tím, že e, občané mnozí se vlastně v obtížné situaci kvůli té čase 33 tisíc eur. Je třeba hovořit také o sociálních fondech a o způsobech, jak identifikovat správně ten práh e, pro Eh, kritéria sociálního bydlení. Pokud tedy hovoříme o možnosti rozhodovat eh, v těchto případech, členský stát by by měl mít určitou možnost se rozhodovat. Tady se hovoří o 10%. Já když jsem studoval na univerzitě, tak eh, jsem bydlel tedy v malém bytě a teprve později jsem byl schopen si pořídit větší bydlení. A je třeba si pamatovat, že subsidiarita hm, znamená to, že členské státy potřebují větší možnost rozhodovat, větší prostor eh, k rozhodování. Možná po dnešní diskuzi bude zapotřebí hm, představit určité usnesení. A neměli bychom příliš zablokovat možnost rozhodování pro členské státy. Děkuji mnohokrát. A za socialisté demokraty bude hovořit paní Gebhardt minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, milí kolegové, když poslouchám e, tuto rozpravu, tak si uvědomuji, že je tady velká nejistota ohledně způsobu, jakým by ten, toto právo mělo v této oblasti být uplatňováno. A vy jste právě řekl, že neexistuje žádná evropská úprava, která by stanovovala tuto hranici 33 tisíc euro. Naši nizozemští kolegové říkají, ano, tato hranice tady je. E, a možná je to proto, že mají obavy z toho, že pokud tady nezavedou tuto hranici, tak jednoho dne komise řekne, ale pozor, vy musíte eh, tady vypracovat jasná kritéria. A já myslím, že tato nejistota, která tady je, je právě to, co způsobuje mnoho potíží i v členských státech, které přijímají samostatně eh, rozhodnutí ohledně tohoto zboží, které by mělo samozřejmě odpovídat tomu, co potřebují lidé. A tady jde opravdu o lidi, kteří nemají eh, peníze a samozřejmě, že se chtějí také takto rozhodovat. Proto si myslím, že je důležité, abychom vytvořili právní jistotu, právní rámec, tak aby bylo naprosto jasné, co je zde možné. A také se musí vyjasnit, co zahrnují tyto sociální veřejné služby, že jsou určeny občanům, které mají tuto potřebu. A členské státy by na lokální úrovně měly stanovat eh, tyto sociální veřejné služby a jejich univerzální povahu. Já mám dvě minuty. Eh, členské státy by tedy se měly postarat o to, aby mm, tyto sociální veřejné služby byly dány k dispozici občanům, které to potřebují. A proto je nutné, abychom to promysleli. Já vím, že na výboru Emploa se to řeší a je nutné tedy připravit právní rámec právě pro ochranu těchto sociálních veřejných služeb právě v oblasti bydlení. To musíme požadovat na Evropské komisi a myslím si, že to bude dobré, pokud se to podaří. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Gebhardt, vy jste měla minutu a půl na mém seznamu. V každém případě jste překročila dvě minuty. Paní Diron za zelené. Paní předsedkyně, pane komisaři, hovoříme tady o právním základu, to je samozřejmě velmi důležité, ale za tímto právním základem je nutné si také uvědomit, že sociální bydlení není e, obyčejný trh, e, obyčejné zboží. Sociální bydlení je více než bydlení. Sociální bydlení je určeno pro osoby, které mají nízké příjmy. Také jde o to, abychom zajistili heterogenost hlediska sociálního složení. Jedná se o složení obyvatel, které žijí v různých čtvrtích, často na okraji města. Eh, jedná se také o aspekty solidarity a začlenování a také se jedná o mm, směs generační. Proto bychom k tomu měli přistupovat odlišně. Eh, musíme, my už jsme pracovali na legislativě univerzálnosti sociálních veřejných služeb. Myslím si, že je špatným signálem, pokud zde hovoříme právě o těchto problémech v souvislosti s hranicemi těchto sociálních služeb. A co se týče té hranice 33 tisíc eur. Myslím si, že je velká diverzita v rodinách. Máte eh, rodiny, kde je jenom jeden rodič, eh, nové, znovu složené rodiny. To všechno vyžaduje obrovskou flexibilitu a také subsidioritu, abychom zajistili sociální projekty v těchto čtvrtích. Děkuji, paní Diral. Pan Jarik má minutu. A prosím, abyste dodrželi vaši řečnickou dobu. Paní předsedkyně, pane komisaři, právě jste řekli, že komise přikládá velký význam sociálnímu bydlení. Jde skutečně o základní právo, které eh, není v našich státech uplatňováno. A je to další černá skvrna na našem současném modelu evropské integrace. Pokud je vaši odpověď, pane komisaři, vy jste tady odrecitoval obvyklý breviář komise, ale pravda, která vychází ze zkušenosti, je taková, že vaše komise a Evropský soudní dvůr vykládají právo na základě evropských smluv podle smrtící zásady, to jest volné, ničím nefalšované konkurence. A to platí pro bydlení jako takové. A co je horší, v roce 2005 Evropská komise definovala sociální bydlení pro jediné znevýhodněné osoby nebo zranitelné sociální skupiny. A komise takto vytváří geta pro chudé proti možnosti sociálního směšování. A obávám se, že zásada konkurence ve smlouvách, že tuto zásadu by bylo třeba změnit a už končím, paní předsedající. Obávám se také, že prohlášení předsedy Barosa potvrzené dnešním ECOFINem které a priori chtějí kontrolovat rozpočty, povedou ke snížení výdajů pro úřady o sociálním bydlení a zejména pro sociální bydlení. Skutečně Evropa by měla začít na nových základech. Je mi líto, pane Jariku, ale překročil jste řečnickou dobu a není to spravedlivé vůči kolegům. Požádejte politickou skupinu, aby nám dala více času. A nyní má slovo, mají slovo naší řečníci a ještě jednou dodržujte řečnickou dobu. Je pozdě a musíme včas končit. Pan Engel. Paní předsedkyně, chci se připojit svým způsobem k Isabel Durand, která prohlásila oprávněně, že sociální bydlení není obchodním oborem podlehajícím konkurenci a myslím, že pan komisař s tím bude souhlasit. Státní podpora je zde ve hře. A kladu si otázku, jak v oblasti sociálního bydlení bychom skutečně nehovořili o státní podpoře. A to se jedná skutečně o příjemce, o osoby využívající sociální bydlení, protože tady je skutečně třeba pomoci a tady nejde o konkurenci. Chci konstatovat a hovořím pouze na základě mm, vlastní národní zkušenosti, že sociální bydlení se objevuje v tak různorodých situacích, že já se raduji z toho, že Evropská komise a evropské instituce a Brusel a Evropa se ve skutečnosti nestará o to, aby bylo jasně vymezeno, kdo za jakých okolností má nárok na tuto formu podpory. A existují i místní výrazné rozdíly. I rodinné situace mohou postihnout někoho, kdo žil v rodině a kdy už potom žádnou rodinu nemá. A jak řekl Lambert van Nistelrooy, kdy během života se příjmy mohou významně lišit. A osoba by měla nárok podle určitých kritérií nárok na sociální bydlení a potom by už ten nárok ztratila. Takže by nebylo rozumné, kdyby Evropská komise měla nutně znovu nám nabízet a vlastně Evropa nakonec vnucela pravidla, která by nutně nebyla dostatečně pružná a pravděpodobně nebyla ani lidská. Děkuji. Děkuji, pane Engle pan Derosa na jednu minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Zúčastnil jsem se rozpravy ve výboru pro zaměstnanost jako zpravodaj pro budoucnost služeb v obecném sociálním zájmu. A komise řeší závažný problém tímto návrhem. Jde o poskytování sociálního bydlení pro občany a lituji, že komisář nenaznačil žádný návrh v tomto směru a pouze vlastně ospravedlňoval a odůvodňoval obhajobu současného systému. Komise by měla dát pružnost a právní jistotu při poskytování současných, zejména sociálních služeb, ale také proto, aby bylo možné čelit novým sociálním potřebám. Neměli bychom dávat občanům sociální záchranou síť, ale také robustní sociální rámec, který bude složit všem občanům. Zdravotnictví, školství a sociální služby by měly být poskytovány na univerzální bázi a ne pouze podle pravidel trhu. Trh není schopen poskytnout univerzálnost v těchto oblastech a to je zcela evidentní. To jsou všechno služby, které jsou nad rámcem modelu postaveném na zisku. A potřebují vytvořit základy moderní ekonomiky. Současná nepřiměřenost toho, co mohou na národní a místní úrovni dělat ti, kteří poskytují tyto služby, a tato situace prostě nemůže příliš dlouho pokračovat. Paní Ankony na dvě minuty. Madame le Président, paní předsedkyně, drazí kolegové pane komisaři. Nejdříve konstatování. Žádná eh, komunitární kompetence v oblasti bydlení a zvláště v oblasti sociálního bydlení. A přesto v rozhodnutí, které uvidíme, uvádíme v ústní otázce komise, poskytuje definici sociálního bydlení. Bylo to uvedeno několikrát. Problém sociálního bydlení a přístupu k bydlení je dnes v době krize hlavním problémem, pane komisaře. Měli bychom dodat trochu humánosti do těchto odborných, právních a technokratických diskuzí. Vedle bydlení jako takového je zde sociální bydlení, které je skutečným základem začlenění do společnosti pro ty, kteří mají toto bydlení. Definice, které bylo poskytnuto v rámci kontroly komise v otázkách státních podpor, je naprosto diskutabilní. Descartes, velký francouzský filozof, který se narodil v regionu Loire, řekl, že všeobecný zájem to je kruh, kde známe střed, ale ne eh, další odstředivé kruhy. Tak proto vám kladu první otázku. Jakou právní hodnotu má tato definice? Je jejím smyslem, aby byla uplatněna na všechny členské státy? Druhá otázka je mnohem obecnější. Podle komise kde začíná a kde končí komunitární pravomoc v otázkách organizování veřejných služeb. Tato otázka je důležitá. Jedná se o univerzálnost a přístupnost sociálních služeb. Děkuji. Děkuji, paní Okony. A nyní bude hovořit pan Simon minutu a půl. Paní předsedkyně, pane komisaři a kolegové, všude v Evropě musíme bojovat proti problémům čtvrtí. Všude v Evropě se snažíme toto řešit máme čtvrti, kde mm, žijí lidé, kteří jsou znevýhodněni a často jsou lidé vytlačováni na okraj. A pokud se jedná o kritéria sociálního bydlení, tak jak je vykládá komise, pokud to budou definice, které budou explicitně eh, vlastně vylučovat eh, tuto rozmanitost, tuto sociální rozmanitost, pak snahy, které jsme vyvíjeli po celá desetiletí, vyjdou v niveč. Ale jsou vlády, které také žádali komisi, aby eh, měly iniciativy, například Urban 2 a tak dále. Pokud zde budou pravidla, která se budou omezovat v sociálním bydlení pouze na to, že pouze ti nejchudší nebo ti nejvíce znevýhodnění budou moci získat tuto subvenci a budou moci být podporováni v rámci sociálního bydlení, pak v podstatě zabráníme té sociální rozmanitosti, která je nezbytná v těchto městských čtvrtích. A právě bude docházet k vylučování těchto sociálních skupin a tento problém bude ještě větší v našich městech. Proto potřebujeme širokou definici, široký výklad principu subsidiarity. A byl bych děčný komisi, kdyby komise k tomu mohla ještě krátce zaujmout stanovisko. Děkuji. Pan Zeller, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tady máme co dočinění s globální otázkou. Jedná se o subsidiaritu a univerzálnost sociálních veřejných služeb, například Nizozemsko z hlediska sociálního bydlení opět eh, nastolilo do středu diskuze tento problém. A to není jediný problém. Již celá léta například združení pronajímatelů a také dalších skupin se snaží ovlivňovat směr sociálního bydlení a omezit případně sociální bydlení. Samozřejmě že je zde potřeba zajistit vedle oblečení a jídla také bydlení. To je jeden ze, jedna ze základních potřeb. Je to sociální statek. A samozřejmě musíme reagovat také na požadavky těch, kteří nemají přístřeší. To je společenská výzva. Máme státy, které se snaží zohledňovat tyto potřeby a podporují sociální bydlení a individuálně podporují podle kritérií, které si stanovují, přidělování těchto sociálních bytů. V Evropské unii po přístupu východoevropských zemí máme tento problém. Máme různé struktury v západní a východní Evropě. Po nedávném rozšíření Evropské unie je tady nutnost porovnat tyto mm, struktury a státních podpor z hlediska bydlení. Víte, že dochází k velké privatizaci bydlení, zvláště ve východoevropských zemích a také v jihoevropských zemích. Je tady také nedostatek bydlení. Evropský parlament na to reagoval a dal k dispozici strukturální prostředky do investic na bydlení. Nicméně bytová politika je stále reakcí na národní, regionální a lokální potřeby. Je to klasický případ subsidiární politiky. Není tady žádná potřeba komunitární úpravy. Je to sociální statek, je to sociální služba, kde těžko můžeme používat komunitární eh, zákony. Paní Reně, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Veřejné služby a sociální služby mají gigantický ekonomický eh, význam a jsou samozřejmě ovlivněny balíčkem úspor. Eh, v Evropě máme nerovné podmínky. Právě v dobách nejistoty, ekonomické krize, a obav z budoucnosti, sociální stabilizátory jsou velmi důležité. Ve Vídni existuje základní myšlenka sociálního bydlení, podle kterého má být toto bydlení dostupné širokým skupinám obyvatel a nikoli tak, jak to definovala komise, to znamená pouze sociálně slabým skupinám. To je omezení, které vede k vytváření get Myslím si, že bychom zde měli uplatňovat princip komunální autonomie. Tam by se měly definovat potřeby sociálního bydlení a měli bychom vyjmout tuto otázku z této oblasti. V každém případě potřebujeme právní jednoznačnost a potřebujeme právní nástroje na Evropské unii, tak, aby tyto sociální služby byly jednoznačně definovány. Děkuji. Paní Kelly, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Chci poděkovat panu komisaři za to, že nám vyjasnil tyto body z dotazu a je třeba poznamenat, že poskytnutí bydlení je nezbytné pro eh, každého, zejména pokud chceme mít eh, stát sociálního blahobytu, je to tedy právo občanů a všichni bychom se shodli na tom, že zapotřebí poskytnout eh, poskytnout bydlení, ať už je to prostřednictvím vládních agentur či jiných orgánů, těm, kdo to potřebují. Vláda by měla mít možnost poskytovat sociální bydlení. Eh, u nás vznikla ehm, realitní bublina a obyvatelé eh, museli čelit zvýšeným eh, cenám, protože developeři stavili za vysoké ceny. Banky samozřejmě tohoto využily a poskytovali vysoké úvěry developerům, které nemohli splatit a jedinci, eh, kteří si chtěli zakoupit eh, bydlení, museli platit hypotéky, které tež obtížně splácejí. Je tedy třeba, aby stát měl také možnost nějak eh, zasáhnout. To se týče poskytování sociálního bydlení, za prvé myšlenka eh, kritéria eh, příjmu je příliš eh, striktní a často není dobře použitelná. Je třeba uvažovat o sociálním bydlení v širším slova smyslu, poskytovat určitá vodítka pro poskytování sociálního bydlení. Například samotné kritérium příjmu, jak jsem říkal, není samo sobě vhodné. Já pracovní dobu paní Tykau. Je pravdou, že sociální bydlení souvisí s službami v obecném zájmu, ale bohužel nezaměstnanost mládeže dosahuje 20 v Evropské unii. A v souladu s příslušným evropským nařízením existuje 4% kvóta z Evropského Fondu pro regionální rozvoj, které může být využito pro sociální bydlení a pro energetickou účinnost budov. Ale bohužel z důvodu ekonomické krize, ekonomická situace rodin v Evropě se zhoršuje a nezaměstnanost, která je velmi vysoká mezi mládeží, nás nepokuje. A proto vás žádám, pane komisaři, abyste nám pomohl abychom zajistili do, pro budoucí období finančního programování, aby tato, tento podíl pro sociální bydlení a energetickou účinnost se zvýšil na 15 Je třeba přikládat význam sociálního bydlení i mladým a seniorům a Tyto veřejné služby jsou velmi důležité pro ochranu a začlenění všech občanů do společnosti za předpokladu, že tyto služby budou dostupné pro všechny občany. Aby to bylo skutečností v celé Evropské unii, žádáme komisi, aby vypracovala rámcovou směrnici pro veřejné služby, kde by existovaly minimální podmínky v této oblasti a kde by byl zaručen rovný a univerzální přístup pro všechny evropské občany a kvalita i transparentnost u těchto služeb. Děkuji paní Tykau. Pan Corio de Campos na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, sociální bydlení e, jsou e, veřejnou službou, která je velice důležitá. Je třeba vytvářet e, tento, mm, tuto agendu na základě Lisabonské smlouvy místní, regionální a národní orgány mají poskytovat tento druh služby. A proto málo můžeme chápat eh, omezení eh, této možnosti poskytnutí sociální bydlení jen na rodiny, které mají 33 tisíc eur eh, ročně. Jedná se jen o finanční omezení, které nezohledňuje situaci v jednotlivých členských státech a redukuje se na pouhou solventnost. Sociální bydlení reaguje na kulturní, sociální eh, potíže, na blízkost pracovního místa, také přítomnost žen na pracovním trhu, umožnění mobility evropských občanů v rámci EU. Eh, potřebujeme takovouto mobilitu a ta eh, souvisí i s ekonomickou ekonomickým rozvojem ehm, a s tím souvisí i pohyb eh, kultury, eh, hm, začlenění imigrantů. Snažme se proto, eh, aby komise nevstupovala do kompetencí členských států. Děkuji, pan Balčitis. Thank you. Děkuji vám, paní předsedající. Lisabonská smlouva uznává význam dostupnosti a poskytování sociálních služeb a také uznává úkol eh, socia, eh, pardon, eh, místních a regionálních orgánů v poskytování těchto služeb. Sociální bydlení je nesmírně důležité pro osoby s nízkým příjmem. Realita krize zatáhla množství nezaměstnaných osob do potřeby získá sociální bydlení. Některé členské státy mohou tedy využívat různé standardy pro udělování sociálního bydlení. Je pochopitelné, že ekonomická a sociální situace se významným způsobem liší v jednotlivých členských státech. Abychom mohli správně implementovat eh, právo přístupu k sociálním službám, veřejným službám, eh, bylo by dobré mít eh, určité obecné zásady a mít eh, určitý strop příjmu určený na evropské úrovni. Nicméně členské státy by měly mít tež příležitost eh, brát v úvahu své eh, vlastní situace. Děkuji, drazí kolegové. A nyní přejdeme na Catch the Eye. Dám slovo kolegům na minutu vždy. Pan Nikolesku má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, panu komisaři za upřesnění, které uvedl ohledně tohoto problému. Ani já se nemyslím, že bychom měli mít jednotnou definici sociálního bydlení. Těžko by se to dalo používat eh, vzhledem k tomu, že jsou rozdíly eh, mezi členskými státy. Subsidiarita je důležitá v této diskuzi. Chtěl bych překročit ten přísný rámec této diskuse a chtěl bych říci, že bychom potřebovali standardy u jiného aspektu. A sice, když se jedná o uplatňování nových pravidel pro způsobilost na získání těchto bytů u takzvaných marginalizovaných komunit. Paní Tykau o tom také hovořila a já bych chtěl využít této příležitosti a říci, že by bylo dobré navýšit finanční prostředky ve prospěch těchto komunit. Děkuji. A nyní má slovo pan Darda minutu. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, chci se zapojit do diskuse, protože jsem znepokojen jako jiní. Několik regionů v Evropě zahajuje úvahy o revizi přidělování sociálního bydlení, aby nedocházelo k vytváření get z nevýhodněných občanů v, jedných, v jedné čtvrti, v jedné lokalitě. Jde o znovu vyvážení společnosti. A není správné, že komise brání členským státům vést politiku společenské integrace. Není správné vyhra, vyhrazovat přístup ke sociálnímu bydlení. Je třeba ponechat prostor, aby došlo k lepšímu namíchání jednotlivých skupin v jednotlivých čtvrtích. Je třeba, aby to činili členské státy a regiony. Paní Figajredo, minutu. Děkuji vám, paní předsedající Všichni víme, že právo na eh, bydlení je základním právem, proto je povinností členských států zajišťovat bydlení, tedy sociální bydlení, všem, kdo je potřebují. V okamžiku hluboké sociální krize, kdy narůstá počet osob a eh, rodin, které jsou hluboce zadluženy a musí eh, čelit potížím spojeným s vysokým nájemným anebo s, s, se splátkou vysokých hypoték, je třeba uvažovat také o lidech, kteří nemají vůbec eh, možnost eh, si uhradit takovéto bydlení. Proto bychom měli využívat komunitární a státní eh, fondy k tomu, abychom budovali sociální bydlení a zajišťovali tak plnění těchto základních práv občanů, aby bylo skoncováno s nerovnostmi sociálními a naopak, aby docházelo k sociálnímu začlenování osob. Je nutné, aby Evropská unie jednala v tomto oboru aniž by obcházela princip subsidiarity, ale naopak, aby podporovala veřejné sociální služby. Děkuji. Děkuji, paní Záborská, na minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, Evropská centralizace je někdy provázená fanfárami, jako jsme to viděli při přijímání Lizabonské smlouvy, ale někdy přichází nenápadně. Vynález různých podpůrných fondů Evropské unie, které často deformují tržní prostředí si vynutil zavedení povinného oznamování poskytnuté státní pomoci. A je tady potřeba výjimky v případě sociálního bývání. A náhle na světě máme evropskou definici. Pokud zhora nadefinujeme povinnosti a pak necháme ty dole, aby je vykonávali, to není subsidiarita. Zodpovědnost za sociální bydlení patří do kompetence vnitrostátních, regionálních a místních orgánů. Nespochybňujme schopnost národních eh, společenství vrstev a místních komunit řešit vlastní problémy, protože oni poznají tyto problémy nejlépe, znají svoje možnosti při jejich řešení. Děkuji pěkně. Zaborska. Děkuji, paní Záborská. A pan Olešák. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu. Paní e, předsedající, dámy a pánové, e, pane komisaři, Velice jasně vidíme, že se jedná o problém, který má různou povahu v jednotlivých členských státech. V nových členských státech, jako je Polsko, máme mnoho regionů, v nichž mnozí lidé eh, nemají bydlení, protože mají příliš nízký příjem. Místní orgány, místní zpráva se musí vypořádat s problémy tamních obyvatel. Jejich úkolem je tedy pomáhat co možná nejdříve těmto osobám. Bez podpory místní samozprávy by tito lidé skončili bez jakékoliv pomoci. Pokud máme harmonizovat eh, definici a harmonizovat politiku, musíme také uvažovat o tom, jak v budoucnosti eh, vytvořit dodatečné eh, fondy pro místní samozprávu, aby mohly poskytovat tuto službu, která je tak potřebná. Děkuji. Takže tím jsme ukončili tento postup a nyní uzavře diskuzi pan Andor. Thank you, President. Děkuji vám. Paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, plně souhlasím s tím, že je třeba dívat se na tuto otázku v širším kontextu, a to v kontextu finanční a ekonomické krize. Za poslední eh, dva roky eh, jsme viděli jakousi zkoušku eh, politiko soutěže ve finančním sektoru, automobilovém sektoru a také e, v sektoru stavebnictví a také e, byly e, přeskoušeny naše sociální politiky, ať už jsou zaměřené na mládež, na starší osoby a nebo na osoby bezdomova. V této celé sérii otázek, kterou jsem obdržel, se objevují tyto dva prvky. Hospodářská soutěž a sociální eh, politika. Eh, to jsou důležité prvky i v období, která nejsou kritická, jako nyní. Eh, za krize jsme prožili ehm, krach nejen tedy ehm, finanční, ale bylo vidět, že samotné tržní síly nejsou schopny se vypořádat s takovýmto problémem, nejen v případě lidí neobyčejně chudých, ale také u širších skupin občanstva. A proto jsme striktně proti principu, který by omezoval koncept sociálního bydlení jen na ty nejchudší vrstvy obyvatelstva, zejména proto, že je třeba brát ohled na eh, rozmanitost evropských zemí a je třeba dodržovat eh, princip subsidiarity. Proto definice v tomto kontextu má být ponechána členským státům. Jak už zde zaznělo a já jsem to uvedl tež na začátku této rozpravy. Vrátím se k tomu nizozemskému příkladu, který byl zmíněn a je středem celé diskuze. Rád bych zopakoval, že komise neukládá kritéria, která byla stanovená v nizozemském kontextu jiným zemím. Komise plně respektuje subsidiaritu členských států, protože na členských státech je rozhodnout se pro podmínky eh, a pro kritéria, která musí splňovat kandidáti na sociální bydlení. Já bych rád připomněl, že limity stanovené nizozemskými orgány se vztahují jen na eh, nizozemskou populaci a na nejen ty úplně nejchudší skupiny. Eh, nizozemská vláda navíc zaručuje smíšenou, smíšenou sociálních vrstev a sociální inkluzi. A proto by sociální bydlení se nemělo vztahovat jen na ty, kdo žijí v extrémní chudobě. Myslím, že sociální mm, potíže destabilizovaly společnost eh, na eh, eh, ve velké míře a proto je třeba toto brát v úvahu. Komise ehm, ehm, Komise ještě ráda dodala, že pomoc poskytovaná, finanční pomoc poskytovaná státem přímo občanům není eh, předmětem eh, evropské úpravy. Eh, zabýváme se pouze pomocí stavitelům, developerům. A chci zdůraznit, že kromě bydlení jsou zde i jiné služby ve všeobecném zájmu, zejména další sociální služby, které hrají eh, důležitou preventivní eh, úlohu a úlohu pro udržení soudržnosti společnosti. V roce 2007 komise to objasnila ve svém sdělení, kde upozornila na cíle sociálních služeb. Komise chce podporovat kvalitu sociálních služeb, rozvoj, rámce eh, pro služby ve veřejném zájmu. Ještě pár závěrečných poznámek. Některé dotazy se vztahovaly k dalšímu časovému horizontu a dalším finančním perspektivám. Já bych mm, byl nakloněn souhlasit s tím, že v rozmanitém kontextu bydlení ehm, e, bude též e, důležitou tématikou, protože se jedná například restrukturalizace ehm, energetiky a nepochybně Tedy budeme se zaměřovat na tuto oblast a budeme se snažit vytvořit nějaký společný rámec. Budeme se zabývat také například bydlením pro nejslabší vrstvy obyvatel, jako jsou například eh, Romové. A já si myslím, že strukturální fondy a mm, eh, další finanční prostředky by mohly být využity právě pro tyto Eh, cíle, aby mohly být zašly do společnosti i eh, skupiny, které jsou marginalizované v současné situaci. Je třeba brát ohled na různé situace v rozmanitých členských státech, protože sociální potřeby v jednotlivých státech jsou odlišné a využívají se eh, jiná řešení například v zemích, které eh, mají vysoké příjmy, eh, než v zemích, které mají spíše nižší příjmy. Drazí kolegové, rozprava je ukončena. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na programu. Jedná se o prohlášení komise o bezpečnostních a preventivních opatřeních na pobřežních ropných eh, plošinách v Evropské unii.